Milí kolegyně, milí kolegové, takže musíme rychle postoupit dál. Možná se nám podaří skončit trochu dříve. <laughs> Pěkné kladívko. Nein, das tue ich nicht. Nein, ich schmeiße nicht mit Hammern um. Ne, ne, já nebudu házet kladivem kolem sebe. Takže, kolegové, měli bychom dále pokračovat. Možná kdo dříve začne, také může dříve odejít. Takže pokusíme se skončit dnes o něco dříve. aniž bychom nějakým způsobem tedy omezili diskusi, kterou máme. Takže dostáváme se k bodu 9. To znamená stanovisko k rozpočtu 2018, mandát pro trialog. Naším zpravodajem je pan Morten Lockegaard, je tady. Již v minulém legislativním období eh, měli někteří z nás to potěšení spolupracovat s Mortenem ohledně rozpočtu, takže Mortené je to příjemné, že jsi zase opět tady na našem výboru. Do 2. května do 11 hodin by se měly předat pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 30. května a samozřejmě věcně příslušný výbor je rozpočtový výbor. Takže já hned předám slovo panu Lokegardovi. Mortene, máš slovo. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem rád, že tu opět jsem. Děkuji moc krát za eh, hezký úvod. Jsem rád, že jsem znovu tady na tomto velice příjemném výboru. Já mám tak trochu deja vu když mi byl svěřen uh, úkol být zpravodajem pro rozpočet, protože já jsem byl zpravodajem pro rozpočet i v minulém legislativním období, takže pro mě je to trochu dejaví. A mně se to minule v podstatě líbilo, takže možná, že i tentokrát to bude příjemný zážitek. Uvidíme. Každopádně jsem rád, že jsem opět zde. Dovolte mi stručně nastínit hlavní body svého stanoviska Myslím, že se dá říci, že jsem značně vycházel uh, ze závěru tohoto výboru uh, z minulých let. Není tam nic nového, možná trošku, ale nic velkého. Myslím si, že to stanovisko je vyvážené a nekontroverzní, což je dobře. No, k těm hlavním bodům. Samozřejmě eh, vyslavujeme politování eh, nad tím, eh, že se snížil příděl pro Erasmus Plus radou na 100 milionů. Myslím si, že s tím musíme něco udělat, pokud to bude možné. A to je jeden z klíčových bodů naší práce zjistit, co můžeme dělat s tímto. Konstatujeme také, že navržené finance na nové strategické e, úsilí e, se také týkají Erasmu+, Plus, je to 57 milionů. Já to vím, protože jsem o tom diskutoval s vámi, paní předsedkyně. E, tento bod je třeba znovu nadnést. protože jen tak odebrat peníze z Erasmu Plus je podle mého názoru až příliš snadné. Vypadá to, jako by komise měla problém hledat peníze na jiné věci. Ani nezačala diskuze o tom, jestli je to dobrý nápad nebo ne, ale když už se to má stát, tak bychom měli diskutovat o tom, kde ty peníze vzít. To je tam také zmíněno. Potom třetí bod zdůrazňujeme že e, program e, pro kulturu a také program Evropa pro občany mají nízkou úspěšnost, e, konkrétně 11% a 16% za rok 2016, což vyvolává frustraci u žadatelů a brání správnému fungování těchto programů. Takže bylo by dobré, kdyby v roce 2018 bylo alokováno více prostředků na tyto programy, aby mohly efektivně plnit svou funkci. To je důležité, protože tyto dva programy jsou také úzce eh, svázány s eh, ústředními hodnotami naší práce. Potom požadujeme více synergií mezi programy kultury a programy eh, školství mezi fondy EFSI a strukturálními fondy. Chceme, aby e, Evropská komise předfinancovala záruku pro e, kulturu a kreativitu e, což by vedlo k lepšímu růstu. Potom vítáme dohodu o Evropském roku kulturního dědictví 2018, který má rozpočet 7 milionů euro, což jsou čerstvé peníze, což je vždycky dobře. A konečně také zmiňujeme úspěch programu For Europe, který eh, je nyní ve svém posledním roce. Paní předsedkyně byla na stejné schůzi jako já, kde proběhl konstruktivní dialog s komisařem o tom, jak pokračovat eh, s těmito projekty a jak je integrovat do programu po roce 2020. Takže jak jste sama říkala, paní předsedkyně, eh, dále je třeba eh, jak to stanovisko eh, na, natěsnat do těch 15 set znaků, které jsou povoleny. Těch bodů je určitě mnohem více, které by stály za zmínku. Já se každopádně těším na další diskuzi a na vaše připomínky. Děkuji vám. I e, já vám děkuji. Ještě jeden bod bych možná chtěla probrat rovnou. To je e, bod, o kterém jsme mluvili už ráno na schůzi koordinátorů. E, jde o to move to learn, learn to move což nám nyní navrhla komise v podstatě jako pilotní projekt té ideje, která vzešla z parlamentu, a to je ta jízdenka Interrail pro všechny. Ráno na schůzi koordinátorů už jsme eh, se shodli na tom, že nemůžeme akceptovat, eh, aby eh, zase kvůli tomu byl krácen program Erasmus+, i když jenom o 2,5 milionu. Jenže 2,5 milionu sem, 2,5 milionu tam a potom ještě dalších pár milionů a ono se to všechno poskládá a Erasmus Plus není žádný kamenolom pro různé další nápady, které chceme přivést na svět. To si myslím, že je na tomto místě potřeba jasně připomenout. Tak teď to máme stínové zpravodaje, pan Zdrojevský, prosím. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, málo kdy máme situaci, kde můžeme rychle podepsat to, co eh, pan navrhovatel uvedl. On pojmenoval ty tři důležité body a tady existuje schoda. Eh, já musím s ním souhlasit ohledně té smutné zkušenosti. My víme, že komise nám dá peníze, ale pak nám zase peníze také vezme. Měli jsme už příslip na Erasmus+, plus, tedy z hlediska navýšení a e, ty výsledky. Měli jsme tedy navýšení přislíbeno na 200 milionů, pak to bylo sníženo na 100 milionů a také je tady otázka, co by mělo být financováno z těch navýšených prostředků. Takže já mám tři takové pochybnosti. Nejdříve za prvé, Implementace úkolů Erasmu+. My bojujeme za tento program. Víme, že je velmi důležitý a bojujeme za to, aby tady byly tyto prostředky, ale jsou i nadále velmi omezené. Takže co se týče toho plánovaného navýšení, pak e, došlo k redukci. Musíme se snažit snižovat to snížení plánovaného navýšení. A co se týče kulturního dědictví, tady se nám podařilo, že určitá část těch dodatečných prostředků bude zajištěna, ale ta další jiná část těchto přislíbených prostředků eh, bude využita v jiných oblastech. Takže eh, my jsme sdělili toto stanovisko také komisi, takže nemáme jenom dobré, ale i smutné zprávy. A třetí eh, bod máme eh, ten sbor Solidarity. A eh, tento sbor Solidarity by neměl být financován z kreativní Evropy, protože zase by docházelo k snižování těchto prostředků. Takže já bych nechtěl, abychom se dostali do situace, kde by docházelo k jaksi k zuženému hrdlu nebo ke snižování. Víte, že pro ty malé subjekty jakékoliv spoždění je velmi bolestné. Tyto subjekty nemají vlastní finanční zdroje. To nejsou eh, nějaké, nějací bohatí eh, koneční uživatelé, kteří by měli vlastní zdroje, vlastní prostředky. Z hlediska evropského porovnání jsou to opravdu mm, celkem malé částky. A další aspekt. Ty pilotní projekty. Pilotní projekty i nadále dostávají málo finančních prostředků a dokonce nedošlo k žádným novým finančním prostředkům, které by byly vydávány na tyto pilotní projekty. Děkuji. Pan čentile za Luise Morgano, prosím tři minuty nadále. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady zastupuji kolegu Morganu, který zasedá na AFETu, pardon, na Ekonu a kde musí se účastnit hlasování. Můj kolega mě požádal, abych poděkovala panu zpravodaji podle mého kolegy tato zpráva je velmi dobře strukturována a co se týče priorit z hlediska rozpočtu obecně, tak můj kolega souhlasí s návrhem. A jsou tady mm, dva stěžejní body, které jsou významné. Týká se to programu Erasmus. Tady je nutné soustředit finanční prostředky do akce číslo dvě. Musíme také uplatnit všechny prostředky na implementaci akce 3. Ostatně tady už byla dána také zelená na tuto implementaci. A pro ty zbývající aspekty je eh, důležité do té zprávy vtělit eh, část, která by více upozorňovala na význam dobrovolných akcí, na koncepci a interpretaci dobrovolnosti a porovnání tedy s profesionálním činností. Takže je nutné se zmínit o této aktivitě dobrovolníků. A co se týče kulturního dědictví, bude se hlasovat na plenárním zasedání a zde je důležité, aby financování bylo v souladu s politickou dohodou, která byla dosažena v rámci tzv. kreativní Evropy. Také musíme sledovat mm, obory eh, kulturní kreativity a musíme také stanovit kritéria uplatňování těchto akcí. Musíme podporovat propojení těchto dvou Eh, programů a podporovat tyto oblasti, které jsou důležité z hlediska posílení poptávky v Evropě, protože to je ten motor růstu. Potřebujeme specifické sdělení, které by zareagovalo také na nálezy účetního dvora a musíme zdůraznit, že je nutné podporovat poptávku i z hlediska zaměstnanosti mladých. Co se týče úspěšnosti v oblasti kultury, tak zde nedostatečná úspěšnost souvisí s nedostatkem prostředků. Měli bychom se vybavit mechanismem financování v Evropské unii, který by se opíral o vlastní zdroje, což by omezilo závislost na těch národních investorech. Tato opatření by byla důležitá z hlediska horizontu 2020. Doufáme, že ty jednotlivé skupiny, které pracují na této problematice, budou efektivně spolupracovat. Děkuji, Helga Triple. Yeah, thank you, Peter, and thank you very much. Děkuji, děkuji Petře, děkuji Mortenovi. Já sdílím všechny body, zejména pokud jde o revizi MFF, my jsme chtěli navýšit rozpočet Erasmu Plus na o 200 milionů a pak se to snížilo na 100 milionů a 50 milionů, které byly už alokovány v roce 2017. Takže nemůžeme s tím politickým vývojem být spokojeni. A potom samozřejmě to není nic nového. Jako výbor musíme trvat na nové fondu Solidarity, který by neměl být financován z Erasmu+, a kreativní Evropa a Evropa pro občany. Rozpočet je příliš nízký, takže úspěšnost je příliš nízká a to vyvolává frustraci. A e, řada občanů je frustrována, protože to nedostává dostatečný ohlas, když žádají o evropské programy, takže bychom měli mít více energie pro FC a pro ty jednoduché fondy. Já bych eh, chtěla doplnit také, že když se zabýváme letošním rokem a výzvami pro Erasmus Plus a pro kreativní Evropu, zahrnout více pro migranty a uprchlíky a využívat vzdělávání a umělecké nástroje, abychom je oslovovali a dávali možnost se vyjádřit a stát se součástí naší společnosti. A myslím, že tady je možno udělat více a měli bychom to také promítnout do rozpočtových pojmů. A měli bychom to jasně vyjádřit jako důraz, zavázat se více v této oblasti politické. Děkuji. Srdečné díky. Takže ještě Julie Bortz, maximálně dvě minuty. Uh, thank you very Děkuji mnohokrát. Souhlasím s řadou věcí, které zazněly Myslím, že je opravdu důležité, abychom pokračovali v investicích do umění a kreativity, protože nakonec tím ušetříme, pokud budeme schopni investovat do dobrých mezikulturních programů a kulturní výměny, tak eh, budeme podporovat evropské hodnoty a budeme zajišťovat, že komunity na okraji se nebudou radikalizovat. Ale chtěla bych eh, specificky zmínit otázku Turecka. Jsem v úzkém kontaktu s uměleckými projekty a organizacemi a občanskou společností mládežnickými spolky v Turecku a mám obavu, že by neměly být mám pocit, že by neměly být trestání za to, co dělá jejich vláda. A je třeba nalézt způsob, jak pokračovat ve financování a podpoře programů které využívají kulturní vyjádření jak, na jakýkoliv způsob a Gateway Institute zprostředkuje prostředky a mě bych, my bychom se měli na tom podívat a to bylo velmi užitečné. Srdečné díky. A za komisi pan Frederik Fimajer je tady. Pane Fimajere, máte slovo. Ano, paní předsedkyně, vážení členové Komise by vám chtěla poděkovat za efektivní podporu, kterou poskytujete důležitým programům v oblasti kultury, vzdělávání a mládeži. Tady jde o to, abychom dokázali zajistit co nejlepší možné výsledky pro mladé umělce. A také je důležité, jak to jste zmínili v průběžné zprávě, že tady je 100 milionů eur navíc pro Erasmus+. To dojednávání bylo velmi obtížné a samozřejmě litujeme, že nebylo možné nakonec eh, přidat těchto 100 milionů. Nicméně ty takzvané čerstvé peníze budou posilovat eh, oblasti mládeže a vzdělávání během roku 2017, kde ta úspěšnost je relativně nízká, jak jste uvedli z hlediska tedy eh, možnosti ještě dále absorbovat tyto prostředky. Tato podpora byla také důležitá z hlediska kulturního dědictví v roce 2018. My jsme rádi, že tady byly přidány 4 miliony v rámci závazku 2018, i když část má být financována z Kreativní Evropy. Vaše podpora bude zase důležitá v roce 2018 v souvislosti s rozpočtem na tento rok. Musíme zdůraznit opravdu vynikající plnění cílů těchto programů. Víte, že Erasmus Plus konzumoval opravdu stoprocentně částky, které byly vyčleněny, takže vidíme, že tento program eh, dobře se rozjel. A eh, návrh komise na rok 2018 je takový, že opět budeme održovat tuto optimální jaksi rychlost plnění těchto programů a i to z hlediska těch závazků, alespoň tak to bude vypadat v návrhu. Co se týče plateb, tak a otázky backlog, to znamená, e, zatím nemáme ten, tyto nesplacené jaksi účty. Dokázali jsme e, jaksi vstřebat a eliminovat tyto neproplacené částky. Dostali jsme se do té optimální rychlosti na této úrovni. A jak víte, ty rozpočtové profily našich eh, programů eh, se opíraly právě o ty minulé závazky a kumulovaly se, takže postupně toto řešíme a částky se pomaly zvyšují. Na rok 2018 máme navýšení o 9% z hlediska kreativní mm, Evropy, to znamená eh, a o 12 z hlediska Erasmu+. A to také bere v potaz, nebere v potaz vytvoření sboru Solidarity anebo aktivit z hlediska třetích zemí. A ještě na závěr, ještě ke sboru Solidarity. Víte, že právní základ se chystá, cílem je, aby Eh, komisaři toto schválili ve stejnou chvíli, jako budou schvalovat rozpočet na rok 2018, takže zbývá nám několik týdnů. Tento nový program by částečně měl být financován z pře vrstvených, přečleněných, jaksi přealokovaných prostředků. Co se týče mm, Erasmu Plus a používání eh, prostředků, které byly vyčleněny na Erasmus Plus, tak eh, zde se jedná o 100 milionů eur. Tady nebude dopad tohoto sboru Solidarity na programy, které se týkají kreativní Evropy. Děkujeme srdečně za mm, jaksi vaše vystoupení. To, co jste uvedl ke sboru Solidarity, tak to nás příliš netěší, abych to řekla důrazně, protože my jsme doufali, že těch 50 milionů navíc, které máme tento rok, budou dány k dispozici k tomu, co bylo původně plánováno a ne na jiné i dobře míněné myšlenky. Takže tato diskuse se tady zřejmě bude ještě objevovat v průběhu května. V každém případě vám děkuji za vaše vystoupení a já bych nyní ukončila tuto část a na závěr dala slovo panu Lokegardovi a pak budeme pokračovat s diskusí s naším eh, generálním zpravodajem pro rozpočet 2018. Je dobře, že jste tady již. Well, thank you very much for your input. To vezmu velice stručně, paní předsedkyně. Děkuji moc krát za připomínky. Jen bych chtěl eh, připomenout, co už říkala paní předsedkyně na začátku. Lhuta pro pozměňovací návrhy je už příští týden, 2. 2. května. 13. května se má hlasovat ve výboru. V polovině eh, května eh, proběhne prezentace návrhu rozpočtu od komise a poté budeme také diskutovat eh, o těchto záležitostech a vypracujeme samozřejmě také stanovisko, o kterém budeme diskutovat v červnu a hlasovat v červenci, takže taková je časová osa, já se těším na tuto práci, děkuji vám. Děkuji vám moc krát, Mortene. Eh, přeji tobě i stínovým zpravodajům eh, dobré pořízení a teď se dostáváme k výměně názoru s generálním zpravodajem pro rozpočet 2018 s panem kolegou Murešanem. Vítejte srdečně v našem výboru. Já bych byla ráda, kdybyste si přišel sednout sem ke mně, ale pokud budete raději sedět dole, je to také naprosto v pořádku. Těšíme se na to, že nám dnes představíte své priority pro rozpočet na rok 2018 a doufáme, že zapojíte také naše priority. Momentálně vím, že děláte takové turné po všech výborech, tak přece jenom půjdete dopředu. Já. Ich beiße auch Já nekoušu. Vy teď tedy děláte turné po všech výborech, je to eh, velice náročná práce, eh, ale také velice potřebná a užitečná. Jsme rádi, že tu dnes jste a dáme vám slovo zhruba na pět minut a poté dáme slovo ještě našemu zpravodaji Mortenu Lekegordovi, aby vám představil zase naše priority. Pane Morešane, máte slovo. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a děkuji vám, vážení kolegové, za to, že jste mě eh, pozvali na dnešní odpoledne. Jak paní předsedkyně říkala, eh, já teď navštěvuji postupně všechny parlamentní výbory a diskutuji s nimi o politických prioritách Evropského parlamentu Evropské unie na příští rok, protože eh, všichni jsme na březnovém plénu přijali mou zprávu o pokynech pro rozpočet na příští rok a tam máme první nástin hlavních rozpočtových priorit na příští rok. Teď čekáme na návrh rozpočtu od komise, který by měl přijít na konci května a potom eh, pro všeobecný úspěch ve vyjednáváních s radou bude důležité, aby parlament měl silnou pozici, aby projevil jednotu a proto je pro mě zásadní, abych věděl, jaké jsou vaše priority. Eh, řeknu vám tedy něco o tom, jak to vidím já, ale zejména budu poslouchat vás, eh, abych zjistil, co ode mě očekáváte, na co se mám soustředit ve vyjednáváních s komisí a radou v průběhu letošního roku a chtěl bych, aby má dnešní návštěva byla začátkem naší spolupráce, našeho dialogu a zejména poté, co komise předloží návrh rozpočtu, bude důležité znát vaše názory a e, budu potřebovat vědět, na čem mám trvat, e, tak, aby vaše oblasti kompetence byly dostatečně financovány. Myslím si, že primární politické priority Evropské unie na příští rok musí být za prvé růst a pracovní místa a za druhé bezpečnost občanů, protože e, právě to občané od Evropy očekávají. Za prvé pracovní místa, za druhé bezpečnost. V průběhu uplynulých dvou let eh, jsme se samozřejmě museli vypořádávat s, evropskou s uprchlickou krizí a veškeré dostupné zdroje Eh, ať už šlo o eh, africký fond nebo eh, prchlické zařízení v Turecku. To všechno jsme sfinancovali, nicméně zaměstnanost se nevrátí sama od sebe, aniž bychom se snažili. A proto si myslím, že první priorita, kterou si musíme vytknout za cíl, musí být růst a pracovní místa. Posílení ekonomiky, zvýšení její konkurenceschopnosti, zvýšení její atraktivity pro soukromé investory, sektory eh, a pro podnikatele což povede k růstu eh, a k pracovním místům. Takže soustředit se na eh, infrastrukturu, na inovace, na malé a střední podniky, na podporu podnikatelů, zejména mladých podnikatelů, to jsou programy, které eh, podle mě jsou prioritní. Horizont 2020, Connecting Europe Facility, COSME pro malé a střední podniky eh, a, jak jsem říkal, podpora podnikatelů a mladých podnikatelů. Iniciativa zaměstnanosti mládeže a Erasmus. Erasmus eh, je pro mě nesmírně důležitý, protože už eh, prokázal svou udržitelnost, eh, už eh, ji prokazuje 30 let za prvé, a za druhé Výzkumy ukazují, že zaměstnavatele, když dávají práci mladým lidem, tak oceňují mezinárodní zkušenosti. Více než 30 zaměstnavatelů eh, ji vyhledává a usiluje o ní. Takže účast v programu Erasmus znamená, že mladý člověk je vybaven zkušenostmi, eh, které bude potřebovat, aby měl šanci na pracovním trhu až bude hledat práci. Dobrá zpráva pro Erasmus je, že ve vyjednáváních s radou následkem revize víceletého finančního rámce jsme získali závazek, že bude přidáno dalších 100 milionů euro do konce tohoto víceletého finančního rámce. A e, teď ten nejnovější vývoj. My jsme v parlamentu odvedli svůj kus práce, přijali jsme všechno, co jsme museli přijmout k revizi e, MFF e, a na Radě pro všeobecné záležitosti byl e, tento bod stažen z pořadu jednání na žádost Spojeného království, protože Spojené království nechce hlasovat o revizi víceletého finančního rámce e, dříve, než ve Spojeném království proběhnou volby. Odložit to o dva až tři měsíce není nijak riskantní a nebezpečné, protože v konečném důsledku ty peníze, které byly slíbené na Horizon 2020, Connecting Europe Facility, na Erasmus, ale také na iniciativu pro zaměstnanost mládeže, ty budou eh, k dispozici a je jedno, jestli to potrvá o dva měsíce déle. Ale pokud to nebude přijato tak, jak očekáváme a jak jsme s radou domluvení, na naší straně už je, eh, tak v tom případě to samozřejmě ohrozí mnoho projektů, ohrozí to mladé lidi, eh, vzdělání a to je samozřejmě nebezpečí. A proto je v našem společném zájmu eh, dát radě signál prostřednictvím všech dostupných kanálů, že je důležité, aby rada ctila svůj závazek Myslím si, že i váš výbor do tu hraje důležitou roli s iniciativou zaměstnanosti mládeže a s Erasmem. Pokud jde o konkrétní projekty v oblasti kultury a občanství, tak ty samozřejmě se musí těšit příslušné pozornosti. Jeden projekt, který mě napadá, je pan, jsou pan Evropské sítě. Na rozpočtovém výboru se neustále zabýváme otázkou Euronet+. Plus. To financujeme, ale nemá to žádnou, žádné předvídatelné dlouhodobé finance. A myslím si, že je na čase, abychom se rozhodli a rozmysleli, zejména komise. Jestli věří v životaschopnost tohoto programu, tak by měl dostat stabilní financování, aby mohl eh, plánovat. Aby eh, mohl, aby mohli plánovat jako jakákoliv dlouhodobá organizace. A nebo pokud usoudíme, že to není životaschopný projekt, tak samozřejmě finance by měly být pozastaveny. A tady mě velice zajímá váš názor na Euronet+. Plus. Měli bychom si ale všichni uvědomovat, že dostupné zdroje v okruhu 3 jsou omezené, takže každý cent, který utratíme někde, by měl být utracen dobře, kvalitně. Vím také o problémech Euronews na Ukrajině, ale také v Turecku, kde došlo k zastavení podpory od místních televizí Tady je také potřeba zajistit stabilitu sítě a i tady bude váš názor nesmírně důležitý. To, jak momentálně hodnotíte Euronews a jak byste si představovali dopad na rozpočet Evropské unie. Potom samozřejmě další projekty, jako jsou Evropské sbory Solidarity, Evropský rok kulturního dědictví 2018, tak tady dlouhodobým názorem parlamentu je, že Nové priority musí být financovány novými eh, zdroji, čerstvými penězi protože když jsme eh, odsouhlasili v roce 2013 tento víceletý finanční rámec, měli jsme určité priority, ale nepředvídali jsme uprchlickou krizi, nepředvídali jsme některé problémy v oblasti bezpečnosti a terorismu. Takže pokud toho chceme dělat více, což od nás lidé v Evropě očekávají, i vlády to od nás očekávají, tak potřebujeme více finančních prostředků, protože jinak ohrozíme eh, běžící projekty. Dám vám jeden příklad. V rámci Horizontu 2020 eh, velký eh, projekt výzkumu a inovace a tam poměr těch projektů, které jsme schopni financovat, byl 13 Eh, v prvních dvou letech tohoto rámce oproti 19% z posledních dvou let toho předchozího rámce. Takže tam je mnoho dobrých projektů, které nemůžeme financovat. Což má dopad samozřejmě na mladé vědce, velice často vědkyně, Horizont 2020 byl samozřejmě eh, postižen tím, že podobně jako u Connecting Europe Facility tam došlo ke škrtům, když byl vytvořen fond FC. Takže tím chci říct, že pokud vznikají nové iniciativy, jako je Evropský eh, sbor Solidarity nebo Evropský rok kulturního dědictví, což jsou iniciativy dobré a chceme je financovat, tak bychom měli společně apelovat na radu, že nové projekty potřebují nové eh, finanční prostředky, protože nechceme ohrožovat eh, stávající projekty. Potom iniciativa zaměstnanosti mládeže, která se týká mladých lidí, tak tady eh, byl závazek navýšit prostředky o 1,2 miliard euro po revizi víceletého finančního rámce a z toho má být alokováno letos 500 milionů ale jak jsem už říkal, Důležité je, aby eh, revize eh, MFF prošla eh, Zprávy z rady nejsou dobré, je potřeba na ně zatlačit, aby plnili svůj úkol. A pokud jde o zamě- iniciativu zaměstnanosti mládeže, tak já můžu otevřeně říci, ze začátku jsem ji podporoval. E, nezaměstnanost mládeže je jedna z největších problémů, musíme ji snížit. Já jsem podpořil také tu alokaci 1,2 miliard euro, ale musíme se postarat o to, aby tento projekt přinášel výsledky, které lidi očekávají. Protože pro nás v rozpočtovém výboru je vždycky těžké alokovat zdroje zdroje, jestliže nějaká zpráva píše, že tento projekt neplní svůj účel, nebo že peníze nedoputují až k příjemcům, nebo že výsledky jsou zklamáním. Takže já říkám ano, měli bychom dále financovat iniciativu zaměstnanosti mládeže, ale důležité také je, že pokud dospějeme k závěru, že je potřeba tuto iniciativu nějak změnit, aktualizovat, tak já se tomu nebráním, e, protože je potřeba, abychom mohli říci lidem, ano, tento projekt financujeme, protože funguje. Ještě na závěr pilotní projekty a přípravné akce, paní předsedkyně. Čím méně pilotních projektů podáte, tím to bude pro mě lehčí, protože ta volba je potom snadnější. Já jsem chtěl podat mnoho pilotních projektů, mnoho přesvědčivých pilotních projektů a ta procedura je stejná jako loni. A sice, že každý pilotní projekt a přípravná akce musí být předložena předběžné, podrobena předběžnému hodnocení Evropské komise a lhůta pro vás na zasílání pilotních projektů a přípravných akcí je 3. května musíte to zaslat k hodnocení a to i projekty, které dorazily minulý rok a které byly schváleny, ale u kterých chcete, aby pokračovaly i letos. Takže cokoliv, co chcete, aby bylo financováno v rámci pilotních projektů a přípravných akcí, musíte zaslat komisi k předběžnému hodnocení, potom na podzim z toho uděláme balíček, a samozřejmě dáme přednost pilotním projektům, které získají od komise známku A. A já očekávám, že budeme moci financovat pilotní projekty i, i ty, které dostanou od komise známku B, ale ne ty, které dostanou známku horší než B. Takže to prosím, zašlete do 3. května a důležité je, abyste od komise dostali dobrou známku. To je ode mě všechno, paní předsedkyně, a já se velice těším na diskuzi, na vaše názory a těším se také na naši další spolupráci během letošního roku, kdy jsem generálním zpravodajem pro rozpočet. Ano, srdečné díky za tento rozsáhlý přehled priorit. A já myslím, že nás velice těší, že Erasmus Plus je úplně nahoře na vašem seznamu priorit. To je dobrá zpráva. Já myslím, že tady budeme dobře spolupracovat v této oblasti a já se domnívám, že nás zvláště nebo mě těší, stejně jako ostatní kolegy, že ona ne plus je také na té, tomto seznamu nebo na vaší agendě. Tento rok už jsme měli eh, problém eh, z hlediska některých potíží, protože komise to tak úplně nechtěla, eh, aby tento projekt byl dále financován Byly tady potíže, takže opravdu bychom byli bývali, měli rádi rozpočtovou položku, která by byla samostatná. Takže to by skutečně zajistilo eh, velkou evropskou přidanou hodnotu z hlediska Onanet+. Plus. Euronews, tady jsme měli zrovna před chvílí diskusi v rámci slyšení společně s výborem pro kontrolu rozpočtu. Měli jsme spoustu otázek. Podle mého názoru se na ty otázky nereagovalo úplně uspokojivě. Možná, že je předčasné nyní jak si mm, vytvářet společné stanovisko našeho výboru z hlediska Euronews. Tady jsou velké pochybnosti z hlediska té akcionářské struktury a z hlediska nezávislosti novinářů. Já osobně jsem dnes nebyla příliš přesvědčena, takže můžeme z hlediska tedy dosavadního financování, ale samozřejmě musíme ještě vyhodnotit mm, tyto rozhovory v rámci našeho výboru. Ty zprávy z rady nejsou příliš potěšitelné. E, my samozřejmě mm, bychom chtěli dokončit e, to, co se rozjelo z hlediska našich požadavků. Nyní samozřejmě zase eh, rada tlačí na brzdu v souvislosti s vystoupením Velké Británie. My doufáme, že tedy eh, rada eh, dospěje rychle k odpovídajícím závěrům, protože by to mělo mít ty důsledky z hlediska jednotlivých projektů a pokud by to mělo negativní, tak bychom to neviděli rádi. Pane Lokrgard, máte ještě něco k těm prioritám? Pokud nikoliv, tak bych potom eh, uzavřela diskuzi. Děkuji, nebudu se opakovat, protože jsem právě procházel našimi prioritami, než jste přišel. Ale chci jenom říci, abych to zhrnul, že myslím, že se můžeme shodnout na většině věcí, které jste zmínil. Děkujeme za obsáhlou prezentaci a ty priori- vaše priority jsou v souladu s prioritami našeho výboru. A je to, se to srovnává se to s tím, o čem jsem právě hovořili a rada snížila rozpočet na Erasmus+. Na druhé straně je dobrou zprávou, jak říkala právě paní předsedkyně, že je možné postoupit dále s jasnou prioritou u Erasmu+. To je zdaleka nejdůležitější program pro eh, tento výbor vlastně od nepaměti a my jsme dosáhli velmi významného navýšení a musíme na to navázat. A pokud by to bylo klíčem pro Eh, parlament jako takový a pro rozpočtový výbor, tak by to bylo správné. Chci také, abyste se vyjádřili k Euronetu. Eh, vzhledem k tomu, že jsem také byl zapojen do nedávna před pěti, šesti lety, jsme vedli stejnou diskusi na toto téma Euronet a proti Euronews. Eh, úplně stejná debata. A slyšel jsem stejné názory a měl jsem stejný názor jako teď to je, že Euronet je velmi dobrým projektem, běží řadu let a máme několik dopadových studií, které ukazují, že to je velmi cená síť. E, zaznamenala určité finanční potíže a musím být upřímný a je to z důvodu komise. Komise se vlastně nikdy nerozhodla a řadu let e, vlastně pracovala proti tomu projektu, ale dobrou zprávou je, že mé zdroje mi říkají, že se to nedávno změnilo. Takže teď komise vlastně působí jinak a alespoň teď prosazuje tento dobrý projekt. Takže se můžeme dívat na úspěšnou budoucnost. Já bych to chtěl prosazovat a myslím, že ti lidé si to zaslouží, protože odvádějí skvělou práci po řadu let s velmi omezeným rozpočtem. A ten rozpočet se ještě stále zmenšuje, takže souhlasím eh, s vámi ve vašich závěrech a ve vaší analýze, že na čase, abychom se rozhodli a, a přijali rozhodnutí a podle mě si myslím, že bychom to měli prosazovat u Euronews. Sdílím názor paní předsedkyně. Myslím, Nebudu vás eh, unavovat eh, minulostí, ale i tady máme poměrně barvitou minulost, pokud jde o eh, Euronews, pokud se podíváme zpět o několik let. A já jsem neměl možnost se zúčastnit slyšení o Euronews, ale chtěl bych se tím zabývat a chtěl bych se zabývat závěry, protože my jsme poslali, posílali řadu ve velké finanční objemy do Euronews a nekladli jsme vždy správné otázky a měli bychom být tedy do budoucna opatrnější. A v zásadě tolik jsem chtěl uvést. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Pan Krojevský a Helga Trüpe poté. Velmi krátce. To, co považuji za pozitivní, je, je povědomí o našich prioritách ze strany zpravodaje, což eh, mě nenutí toho říkat mnoho. Chci zmínit jednu otázku. Řekl jste, že bezpečnost je prioritou pro radu a komisi. Avšak eh, schází mi potřeba bojovat za bezpečnost Evropy skrze boj s dezinformacemi. Hovoříme o podpoře evropských institucí v televizi a pro mě je důležité, abychom v rámci evropské bezpečnosti bojovali s propagandou a dezinformacemi. Portály, které zajišťují nábor bojovníků pro Sýrii. A zcela zřejmě se ukázalo, že je potřeba najít zdroje, abychom bojovali s dezinformacemi. Děkuji. Dank Helga Trüppel. Helga Trüppel. Děkuji vám moc krát eh, za příspěvky. Já bych chtěla začít tím obecným cílem komise, kterým jsou pracovní místa a bezpečnost. A já bych k tomu ještě přidala inkluzi, uchování otevřené společnosti a ekologický přechod. Myslím si, že pouze když toto všechno se sloučí, pak eh, můžeme zajistit Evropě budoucnost, protože bez patřičného vzdělání a eh, kulturní, eh, kulturní angažovanosti nedá, nedosáhneme cílů pracovních míst a bezpečnosti. Takže si myslím, že by to nemělo být příliš jednostranné, že ten obraz musí být širší. Já jsem nechtěla opakovat, co už řekl Morten Lekegord, ale myslím si, že navýšit rozpočet Erasmu Plus a neodebírat peníze z Erasmu+, Plus, to je velice dobrý nápad a měl by to být jasný signál eh, rozpočtu na rok 2018. Zejména pokud jde o program Creative Europe a Evropa pro občany, tam je zcela jasné. Pokud chceme naplnit naše cíle, které, jak už jsem řekla, jsou otevřená společnost a více možností pro migranty, uprchlíky, eh, znevýhodněné skupiny a také mladé lidi, pak musíme v těchto oblastech dělat více. Chtěla bych eh, ještě upozornit na dva další body, které jsou ale pro nás důležité a to je rozpočet ceny Lux, protože ta je dobrým příspěvkem, eh, ta je způsobem, jak oslovit evropské občany, ukazovat, eh, co jsou evropské narrativy, evropské filmy. Je to způsob, jak zapojovat lidi a dávat jim možnost těšit se z evropské filmové produkce v jejich vlastním jazyce. Letos také otevřeme Dům evropské historie a musíme zajistit, aby, tento, aby rozpočet tohoto domu byl, byl správně nastavený. Děkuji moc krát i za ty eh, poslední připomínky ohledně ceny Lux a ohledně Domu eh, evropských dějin. Ten bude otevřen příští týden. My už jsme měli eh, příležitost se tam podívat, nebylo tam ještě všechno hotové. Já jsem byla velmi skeptická, ale myslím si, že se to opravdu povedlo a myslím si, že si tento dům zaslouží i dále naši podporu. Musíme se postarat o to, aby byly k dispozici dostatečné finance a abychom to jaksi neponechali vlastnímu úspěchu, ale aby potom z otevření mohl tento úspěch trvat i dále. Nyní bych chtěla dát slovo komisi pana, panu Fímajerovi. Ptám se ho, jestli chce ještě něco říci. Ne. V tom případě, pane Murešané, máte poslední slovo, abych tak řekla. Děkuji vám moc krát, vážení kolegové, za všechno, co jste mi řekli o Euronetu, Euronews, ceně Lux, o Domu evropských dějin. Já jsem si to všechno zapsal. Erasmus, to bylo opravdu jedna z mých hlavních priorit od samého začátku. A kdykoliv mám příležitost s někým hovořit na veřejnosti o rozpočtu, tak se o Erasmu zmiňuji, protože se opravdu, myslí, opravdu si myslím, že to je dobrá investice, která nejen dává mladým lidem znalosti jiných evropských zemí, možnost v praxi uplatnit jazyk, který se učí ve škole, dává jim také zkušenosti, které potom potřebují při hledání práce, dává jim e, znalosti Evropy a Mladí lidé jsou potom odolnější vůči populismu. Já si tedy myslím, že je to velice dobrá investice a je to jedna z mých hlavních priorit. Velice se těším na to stanovisko vašeho výboru a také na naši další spolupráci v průběhu letošního roku. Děkuji vám, kolegové, a děkuji paní předsedkyně. Ano, také moc krát děkuji, že jste k nám dnes přišel. Přeji vám mnoho úspěchu při vašem úkolu, kde musíte zohlednit tolik rozdílných zájmů eh, našeho parlamentu a dát je jaksi do jednoho balíčku. Já vám přeji hodně úspěchu a doufám v další spolupráci. Brzy na viděnou. Tak, vážení kolegové, jsme skoro na konci eh, našeho zasedání. Já se dívám na vaše prořídlé řady a předpokládám, že pod bodem různé nikdo nic nemá. V tom případě mi nezbývá, než vám oznámit, že už příští týden se sejdeme znovu a sice 4. května od 9.00 do 12.30 a potom odpoledne 15.00 až 18.30. Přeji vám hezký večer a eh, ještě jednou děkuji. A děkuji eh, tlumočníkům. Ještě Helga? Ne, já mám jednu otázku k programu 4. Eh, května, protože to je, ten, to, je to zahájení Domu evropské historie. Má to nějaký dopad na náš program? Tak eh, já jsem chtěla ještě upozornit na to, že se pokusíme to odpoledne zrušit, aby všichni měli možnost jít na otevření Domu evropské historie. Myslím si, že by se nám to mělo povést, protože dnes jsme toho vyřídili mnoho, o čem jsme se báli, že to budeme muset přesunout na příští schůzi, takže já si myslím, že by se nám to mělo podařit, že si uvolníme odpoledne a budeme se moci účastnit toho zahájení. Ještě jednou tedy děkuji, děkuji tlumočníkům a i jim přeji hezký večer.